šesti krátkým zprávám, které máme na programu. Rád bych ukončil práci před půlnocí, takže 10 minut na zprávu. Což je reálné, pokud budeme prezentovat témata eh, krátce. Eh, krátká prezentace eh, jednotlivých zpráv, nejprve pan Posutil, společná migrační politika, společné principy, akce a nástroje. Máte pár minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pokud bych měl schrnout tuto zprávu do dvou vět, tak bych chtěl říct, že Evropský parlament je pro eh, společnou imigrační politiku. A za druhé, Evropský parlament nechce mít fragmentovanou imigrační politiku. Nicméně chce mít soudržnou politiku, protože pouze soudržná politika může být eh, efektivní. A to říkám ve světle nedávného případu Eh, s ohledem na loď, která zachránila 140 eh, imigrantů v mezinárodních vodách a tento případ je ukázkou toho, že je nesmírně důležité, abychom měli společnou imigrační politiku. Tento případ poukazuje na to, že musíme udělat vše, co v našich silách. V tuto chvíli se všichni chtějí vzdát odpovědnosti, všichni naopak poukazují prstem na všechny okolo, aniž bychom dosáhli patřičných řešení. A mezi tím před očima se topí lidé, kteří umírají v moři. Čili je to něco velice zavržení hodného. Země 60 milionů obyvatel chtěla uvalit povinnost na zemi, která má méně než milion eh, lidí na Maltu. A to je pouze jeden eh, případ. A eh, ministr za Ligu Severu pochopitelně tato strana se dostala do Evropského parlamentu, nicméně jejich politika v tuto chvíli je naprosto nepřijatelná. Chtěl bych povzbudit eh, konstruktivní přístup z hlediska malckých představitelů, kteří se snaží eh, řešit tento problém, problém tohoto člunu. Takže díky jejich intervencím eh, se lidé zachovali ve smyslu zdravého rozumu a myslím si, že díky této nehodě, tomto incidentu si uvědomíme celou řadu věcí, že je velice snadné svalit odpovědnost na někoho jiného a eh, musíme si uvědomit, že takovýto přístup někam nevede. Naopak naše společná politika přinese řešení, i když ta řešení jsou velice obtížná. Mám šest hlavních bodů ve své zprávě. Jednak lidské tragédie probíhají díky ilegální imigraci. Čili ilegální imigraci musíme navždy zastavit. Dále je to mechanismus sdílení břemen. Ten musí být okamžitě nastaven, musí to být formou závazného právního nástroje. Musíme dát důraz také na návratnost, navracení těchto migrantů, kteří v tuto chvíli chtějí zůstávat v Evropské unii. Za čtvrté, každá dohoda s třetí zemí která je uzavřená Evropskou unii, by měla také vzít v úvahu oblast imigrace. Například Frontex, tato agentura by měla být posílena nejen z finančního hlediska, ale co je ještě důležité, z hlediska svých nástrojů a prostředků. A na závěr bychom měli posílit náš boj proti organizovanému zločinu. Na závěr ve své zprávě jsem také učinil kompromis v několika bodech. Bohužel je tady ještě jeden bod, který tam byl zanesen většinou socialisty a je to otázka eh, práva hlasování ze strany imigrantů. Pro mě to bylo nepřijatelné, nicméně jsme chtěli přijmout tuto rezoluci, takže eh, jsem eh, vytvořil kompromis, čili jsem změnil trochu formulaci tohoto požadavku. Vážený pane předsedo, jménem komise bych rád poděkoval panu busuttilovi za tuto důležitou zprávu. Ta zpráva se zabývá ústředním tématem pro další rozvoj Unie, společnou přistěhovaleckou politikou. Zpráva poukazuje na to, že eh, přestěhovalecký pakt nebo pakt o přestěhovalectví přijatý radou v minulém roce eh, eh, dal nový podnět rozvoje politiky v oblasti přistěhovalectví a azylu. Nyní musíme zajistit, aby v závazky přijaté v rámci tohoto paktu byly uvedeny do praxe. Příští měsíc komise navrhne, jakým způsobem sledovat naplňování eh, paktu. Bude to prostřednictvím eh, výroční zprávy komise. Eh, tato zpráva by měla strukturovat výroční rozpravu na Radě o azylu a přistěhovalecké politice od roku 2010. Pokud jde o definici eh, cílů eh, společné politiky eh, podle paktu, tak ta bude obsažena v stokholmském programu, který bude přijat letos za švédského předsednictví. Muzutilová zpráva poskytuje komisi velice důležité příspěvky pro její vlastní příspěvek, který bude vydán v podobě sdělení, jež vyjde ještě před začátkem léta. S uspokojením eh, beru na vědomí eh, eh, v míru konvergence v řadě oblastí, kde Busutilová zpráva již vyzývá komisi, aby jednala. Komise už tam totiž aktivně také působí. E, například se zde hovoří o dočasných a vracejících se přistěhovalcích nebo obíhajících přistěhovalcích, o nutnosti zbíhání, sbírání dat, o realistickém vyhodnocování přistěhovaleckých možností a o smysluplné spolupráci se třetími zeměmi. Dovolte, abych zmínil jednu oblast, eh, kde eh, pan eh, Busutil vyjadřuje určité oblasti a eh, sice týká se to solidarity mezi členskými státy v oblasti přistěhovalectví. Jak říkáte, pane Busutile, nedávné dění ve Středozemním moře poukázalo na problémy a na tlaky, které musí některé členské státy čelit. Mohu vás, pane Busutile, ujistit, že komise hodla nalézt řešení na podporu členských států, které jsou pod mimořádnými přistěhovaleckými tlaky. Například eh, uvedu eh, opa- tři opatření, eh, která se budou brzy provádět. Revize dublinského nařízení v tom smyslu, aby se zabránilo přesunu v migrantů do států pod velkým tlakem. Potom to bude Evropský přistěhovalecký úřad, který by měl poskytnou podporu takovýmto členským státům a potom prostředky, které jsou k dispozici členským státům pro, do, pro vnitřní přesídlení eh, přestěhovalců. Děkuji. Eh, hlasovat se bude zítra v poledne a nyní máme na pořadu eh, krátké představení zprávy paní Kraca Cagaropulou o kontrole uplatňování přestupních nástrojů z rozpočtu. Pane,